Zahajuji schůzi. Podíváme se na výsledky druhého kola volby místo předsedu parlamentu. Počet odevzdaných hlasů je 637. Neplatné hlasy 8, platné hlasy 629, absolutní většina je tedy 315 hlasů. Výsledky jsou následující. Alvaro 176 a paní Angelili 241, paní Durá 175, pan Karas 231, kolega Martinez Martinez 257, eh, Macmillan Scott 192, Papastamkos 270, pan Pitela 275, paní Podemata 253, eh, pan Potasjevič 231, pan Šurján 203, pan Tarant 90, pan Vidal Kvadras 262, pan Vlasák 208, 184, eh, pan kolega Výland 216. Žádný kandidát eh, neobdržel absolutní většinu odevzdaných hlasů. 14 eh, míst místo předsedů je tak neobsazeno. A mohli byste ještě jednou pomalu přečíst výsledky? Ich glaube, das, glaub, das Problem ist gelöst. Aber ich bin Myslím, že problém je vyřešen, ale eh, mohu to přečíst. Eh, já jsem vám chtěl říci další procesní postup. Eh, jelikož 14 míst je stále volných, je třeba provést třetí kolu hlasování a to proběhne zítra od 9 hodin. Chtěl bych poukázat na to, že ve třetím kole hlasování je nutná poměrná většina. To znamená, že není třeba absolutní většina, ale bude se rozhodovat a pouze podle poměrné většiny, ale je třeba provést třetí kolo. Dámy a pánové, chci se zeptat, jak, jací kandidáti a kandidátky si chtějí podržet svoji kandidaturu. A vzhledem k tomu, že zde máme eh, nemnoho kandidátů. Eh, je to nelehké zjistit, ale pokud jde o kandidáty, kteří zde jsou, eh, vyjasníme si tuto otázku. Kolega Alvaro, kolegyně Angelili. Paní kolegyně Durán. Děkuji. Kolega Karas. Kolega Martinez Martinez. Kolega Macmillan Scott. Kolega Povastamkos. Kolega Pitela. Kolegyně Podimata. Kolega Protasjevič. kolega Šurián, kolega Tarant, have, to think upon morning. Já si to budu muset do zítra rozmyslet. Dobrá, uvidíme kolega Vidal kvadras. kolega Vlasák, kolega Víland. Děkuji. Ehm, kolegové mě informují, že nepotřebujeme žádné nové lhůty. A pokud eh, kandidáti eh, výslovně neřeknou, že stahují svoji kandidaturu a budou automaticky kandidovat i eh, zítra. Nevím, pane Tarande, dokdy nás zítra ráno budete informovat? do No dokdy? Já potřebuji prostě čas do zítřejšího rána. Je to proti pravilu? Kolego uh, Tarande, prosím, dejte nám vědět do zítra do 8 hodin ráno, zda budete kandidovat. A v 7 eh, vám zavolám a připomenu vám to. Eh, raní ptáče dál doskáče. Takže eh, přerušuji zasedání do zítra 9 hodin ráno. Šťastnou cestu domů.